to uzavřena a můžeme pokračovat eh, tím, že budeme hlasovat. Ze všeho nejdříve budeme hlasovat o případu Ai Weiwei. Máme zde šest návrhů usnesení a začneme společným návrhem usnesení. Promiňte, pozměňovací návrh číslo dvě. Je to jmenovité hlasování, takže já zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A bylo to přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 3. Opět je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. And it's been a bylo to přijato. A nyní hlasujeme o usnesení jako celku. Kdo je pro? Kdo je proti? Pro, proti? Kdo se zdržel? Přijato. Není to jmenovité hlasování, ne. Takže to bylo přijato. A nyní Druhý bod, tibetská vláda v exilu. Znovu budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení a začínáme návrhem usnesení EPP. Takže kdo z vás je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní společný návrh usnesení ze všeho nejdříve musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 2. Kdo z vás je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme, dobře, ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Ano, tak jsem to viděl dobře. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to ještě jednou elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni měli čas hlasovat, ano, končím hlasování. A tentokrát to bylo přijato. Takže hlasujeme o celém usnesení, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A konečně naše poslední dnešní hlasování je hlasování o sedmi usneseních o Zimbabve. Takže znovu začneme návrhem usnesení které předložila frakce EFD, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. A nyní zde máme společné usnesení, společný návrh usnesení. Začneme odstavcem 10. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení L. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Je to také přijato. A nyní máme konečné hlasování o celém usnesení a tentokrát to bude jmenovité hlasování, takže já zahajuji hlasování. Vidím, že všichni už splnili svou povinnost, takže končím hlasování a bylo to jasně přijato. Takže to je konec hlasování. Je to konec našeho dnešního zasedání. Mám zde ještě něco v češtině, takže vám to přečtu. Zasedání bude předložen parlamentu ke schválení na začátku následujícího dílčího zasedání. Pokud nejsou žádné námitky, usnesení přijatá na dnešní